President. Milé kolegyně, milí kolegové, nyní zahajuji slavnostní zasedání ku příležitosti desátého výročí eura. Nous avons notamment réaffirmé euh, l'irréversibilité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 Pane premiére a také prezident euroskupiny Jean-Claude Juncker, pane Giscard d'Estaing, pan předseda Evropské centrální banky Jean-Claude Kiše, pan komisář Joachim Almunia, paní předsedkyně měnového hospodářského výboru, paní Pervanche Perez. Milé kolegyně, milí kolegové, dámy a pánové. 1. ledna 2009 naše měna euro má desáté výročí. Dnes v Evropském parlamentu oslavujeme jedno z nejdůležitějších historických rozhodnutí, které Evropská unie doposud udělala. Vytvoření euro by ekonomicky srůstající se Evropské unie bylo logickým vývojem na upevnění společného trhu a pro zjednodušení obchodu na vnitřním trhu když před deseti lety mě na jedenácti suverénních států byla nahrazena společnou měnou, existovala celá řada skepse vzhledem na plánované společné měně. Zavedení eura vyžadovalo odvahu a rozhodnost. Po deseti letech můžeme nyní konstatovat, že euro má velkou důvěru, ale také euro bez pochyb skýtá pro lidi a podniky v EU celou řadu výhod. Eurozóna se stala ke skále makroekonomického vývoje. Vzhled k eh, váze evropského hospodářství a vzhledem k tomu, že velká část obchodu je vnitřní obchod, tak můžeme říci, že eurozóna je daleko lépe vybavena proto, aby vydržela také zahraniční a vnější tlaky. V minulých měsících celosvětové finanční krize se ukázal, že euro je stabilizujícím faktorem. Společná měna nás také uchránila před největšími a nejstrašnějšími dopady e, ekonomické krize od 30. let. Bez Evropské centrální banky a bez evropských systémů by situace v Evropské unii na podzim minulého roku by bývala byla daleko horší, než byla. A podíváme-li se nyní do Irska, což je země, která byla finanční krizí velice postižena. Jeho členství v Evropské Evrop- v e, eurozóně zabránila větší krizi v Irsku. E, měnová unie, doufejme, také představuje nezvratitelný krok směrem k další politické a hospodářské integrace. Znamená to, že Evropská unie se také identifikuje ještě také s měnou, tedy eh, tito členové eurozóny schvalují rozhodnutí, která jsou dobrá pro všechny. Ale vytvoření eura nemělo pouze finanční a ekonomické dopady. Zavedení eura vyslala jasný signál, že Evropská unie je schopna dělat dalekosáhlá rozhodnutí a realizovat je proto, aby budovala prosperitní a prospe, eh, perspektivní budoucnost. V současné době také zavedení eura občané eurozóny eh, považují zavedení eura za velice optimistickou věc. Dál, aby toto zůstalo také tak v budoucnosti, proto musíme dále trvat na stabilitě naší společné změny. Jenom tímto způsobem euro může být dalším faktorem stability a také zůstat stabilním faktorem u veškerých tumburencí. Více než polovina členských států Evropské unie mají euro. Před několika dny jsme přivítali v eurozóně Slovensko jako 16. člena. Já jsem přesvědčen o tom, že na slav, oslavách dalšího kulatého výročí euro bude mít eurozóna ještě více členů a cíle musí být, aby všechny země Evropské unie na základě kritérií stability budou mít euro. Takovéto postupné rozšíření eura by také přispívalo k posílení celé eurozóny a také právě pro mladé lidi v Evropské unii by mělo být výrazem společné mírové budoucnosti Evropské unie. Dnes Bývalý eh, prezident eh, eh, Francie Valéry Giscard d'Estaing je mezi námi společně s Helmutem Schnitem, také s bývalým lucemburským premiérem Pierre Wernerem, patří také k architektům naše, naší společné měny. Vítám vás srdečně mezi námi, Valéry Giscard d'Estaing já souhlasím s Helmutem Kolem, který s François Mitterrandem a dalšími a také s Jean Santera jsme viděli ve filmu, tedy který také přispěl společně s těmito lidmi k zavedení e, eura a já souhlasím s ním, jestliže Helmut Kohl v roce 98 řekl, e, měna je platební prostředek, ale je to také více než platební prostředek. Má co dočinění s kusem kulturní identity a je to také měřítko politické stability. A jestliže si dove, představíte, co to znamená, že u nás v EU e, protože EU je velice diversifikovaná, má také své potíže, že tady žije miliony lidí, kteří mají společnou měnu, tak je to velká věc. To řekl Helmut Kohl. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, jménem Evropského parlamentu bych chtěl všem architektům a připravovatelům eura a především Evropské centrální bance s jejím současným prezidentem Jean-Claudem Trichetem a také s jeho předchůdcem Willem Deusendem, který předčasně zemřel, bych chtěl Eh, upřímně poděkovat za jejich příspěvek. Hodnota Evropské centrální banky nemůže být ani dostatečně doceněna. A Tyto díky také patří panu Lamfalosemu, předsedovi Evropského měnového institutu, kterým jsme se setkali včera a který také mezi nás brzy přijde. Evropský parlament a také jeho příslušný výbor, hospodářský a měnový výbor pod vedením bývalého předsedy Karl von Vogaua a potom Krista Lanciopla, takže tito také se podíleli na zavedení eura. Toto také platí pro současný měnový a hospodářský vývoj pod vedením Pervanč Berezové a jí také děkujeme za iniciování dnešní oslavy. Před deseti lety vzniklo euro a v té době Evropská centrální banka euro skupina vždy vedla eh, intenzivní diskuse s Evropským parlamentem. Já bych za tyto diskuse chtěl poděkovat panu Jean-Claude Trichetovi a Junckerovi, poděkovat z celého srdce. K výročí eura přejeme naší společné měně euru mnoho dalších úspěšných let, úspěšnou budoucnost a také další pozitivní příspěvek k naší společné eh, budoucnosti. Já vám děkuji, že jste mezi námi. Dovedl bych si býval představit ještě větší návštěvnost, ale děkuji vám všem za to, že jste mezi nás přišli. A nyní bych chtěl předsedovi Evropské centrální banky, bych chtěl udělit slovo. Pane předsedo, pane předsedo, pane premiére, dámy a pánové, vážení poslanci. Je mi velkou ctí, je to také velké potěšení, že se mohu účastnit tohoto zasedání, kde oslavujeme jeden z největších úspěchů Evropy, a totiž euro. Jean Monnet kdysi řekl, když myšlenka odpovídá požadavku doby, je to vlastnost těch, kdo to realizovali a předávají to dál. Byla to myšlenka, kterou podporovalo jen málo lidí. Byli lidé, kteří se domnívali, že se nikdy nerealizuje a odsouzena k eh, neúspěchu. A teď už je realitou pro 329 milionů Evropy. Vytvoření eura bude jednou považováno za rozhodný krok na cestě k užší unii mezi lidmi Evropy. Myslíme na otce zakladatele, vizionáře, které jsme před chvíli viděli, Šimana Haustajna, Pěra Wernera, Pavla Andriho Spaka a také na hlavy vlád a států. Ti všichni byli odvážnými, odhodlanými Evropany. A zastupuje je zde prezident Valery Giscard d'Estaing. Bez nich by euro nebylo. Euro přineslo občanům Evropy takovou stabilitu, jako mělo jen málo zemí Evropy do té doby. Tato stabilita chrání úspory, chrání investice, přispívá k financování, snižuje náklady na financování. Znamená to, že do investicí proudí prostředky zajiště to dlouhodobou budoucnost. Je to prvek dynamiky v evropské ekonomice. Zvýšilo to transparentnost cen, usnadnilo to obchod, pomohlo to také hospodářská a finanční integraci. Poslední měsíce ukazuje... Finanční krize ukazuje, že v turbulentních časech je lepší se pohybovat na velké lodi než v malém člunu. Kdybychom v Evropě neměli společnou měnu, pak bychom snad nemohli zřejmě reagovat tak rychle, ale já si myslím, že můžeme být rádi, že centrální banka i národní vlády reagovaly velice rychle za finanční krize a tak jsme ukázali, že Evropa i za obtížných podmínek je schopná rychle reagovat a rozhodovat. We owe the historic success of the euro not only to the determination and perseverance of visionary leaders, and I mentioned them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 before this parliament and the commission that were mentioned by the president. the dialogue between the parliament e e, je všechno velice důležité, hlavně co se týče e, zodpovědnosti Evropské centrální banky, která těmito kanály má možnost vysvětlit to, co dělá. Dámy a pánové, během prvních deseti let euro Eh, se muselo poprat se třemi věcmi. Za prvé vytvoření eh, banky, centrální banky, která by se těšila důvěře, dále potom vytvoření nové měny eh, a její úspěšné zavedení. To všechno se nám podařilo. A myslím si, že skutečně eh, jsme dospěli k okamžiku, kdy máme co slavit. Ale to neznamená, že, si můžeme, že můžeme být eh, sami se sebou spokojeni. Existují nové problémy a eh, bude záležet na tom, jak se nám podaří tyto věci vyřešit. Za prvé je to finanční krize, která ukázala jasné slabiny, které existují ve finančním systému Eh, na celém světě. Snažíme se nějakým způsobem řešit eh, tyto slabiny, snažíme se nějakým způsobem revidovat eh, celý ten rámec, ve kterém se pohybujeme. Dále potom je to měnový, měnová unie je potřeba zde zajistit cenovou stabilitu a vytvářet zdravé ekonomické politiky, což je vlastně v rukou celé <clears throat> skupiny těch lidí, kteří se o to tím zabývají. Jde. To všechno souvisí i také s paktem stability a růstu. Je potřeba, abychom eh, eh, se vyhnuli eh, některým zásadním divergencím v oblasti konkurenceschopnosti. Za třetí, rozšíření Evropské unie, když jsme začínali, bylo nás 11, teď je nás již 16 v eurozóně a to ukazuje na to, čeho jsme dosáhli. Eh, toto rozšíření je skutečně velice inspirující, i když představuje pro nás pro všechny další eh, úkoly a to hlavně pro eh, radu a správní radu Evropské centrální banky. To všechno je také naše zodpovědnost do budoucnosti, kde můžeme počítat s dalšími úkoly je potřeba přistupovat k těmto novým úkolům odvážně, odhodlaně a zcela eh, transparentně tak, abychom byli schopni je řešit tak, jak nám to se podařilo dosud. Eh, pane předsedo. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost. My vám děkujeme za váš příspěvek, pane předsedo, a za vaši angažovanost. Našim, bý, naše bývalé precedenty bych chtěl předsed, pře, vítat mezi námi a jsou to čtyři lidé, kteří jsou mezi námi jako bývalé předsedo, bývalí předsedové Evropského parlamentu. A nyní žádám aby Jean-Claude Juncker prohovořil. Pane předsedo Evropského parlamentu, pane komisaři, dámy a pánové. Des 50 dernières années, l'Europe souvent za posledních 50 let Evropa často projevila schopnost uskutečnit ambiciozní plány a schopnost prokázat odpovídajícího ducha a odhodlanost, aby zajistila, že ambice skutečně budou naplněny. Evropská unie jako taková je v podstatě nejlepším příkladem toho všeho, stejně tak jako vnitřní trh, rozšíření Spojení evropské geografie s historií a Evropská amenová unie, kterou teď oslavujeme, je dalším příkladem. To, co vlastně dnes slavíme, to desáté výročí. Vytvoření hospodářské aminové unie a jednotné měny vyšlo v 90. v 70. letech z prvopočáteční zprávy. Byl to tedy dlouhý proces. Měli jsme monetární systém, měli jsme EQ. V roce 96 Maastrichtskou smlouvu v roce 92. Proběhla krize v evropském monetárním systému to bylo v roce 93. Tento celý dlouhý vývoj samozřejmě nebyl bez potíží a bez překážek. Mnozí tenkrát varovali před společnou měnou v politice ve vědě a také mnoho národních bank měli obavy, protože byli toho názoru, že měnová unie by neměla nastat a pokud nastane, pak byl tady názor, že společná měna bude slabá a nebude perspektivní. Já bych chtěl chtěl nyní využít desátých narozenin eura, abych i já za sebe hovořil o Franco Mitterrandovi, Jacques Delorovi, Valery Gisard Destenovi a dalších osobnostech, kteří se zasloužili o zavedení eura. Já bych jim já bych je chtěl ještě jednou pochválit za jejich rozhodnost a také pozitivní pohled do budoucnosti. Já jsem také se o dalších osobnostech nemohl zmínit. Oni si tenkrát sami nedovedli představit, jak rychle bude jejich politický eh, projekt prosperovat. Od 1. ledna máme 16 členů a také využívá euro 330 milionů občanů. Proto je eura nejhmatatelnějším důkazem evropského propojení, který je také uznáván. Euro je kotva stability, chrání občany před nejhoršími dopady ekonomické krize. Po deseti letech můžeme konstatovat, že euro je skutečnou jiným úspěchem. Tato výročí přinese jenom něco tehdy, jestliže také vytváří most k budoucnosti. Zde musíme také říci, že člověk si často klepe na rameno, ale skutečná zkouška pro eurozónu je ještě před námi. Rok 2009 bude velice obtížným rokem pro makroekonomiky eurozóny a pro lidi v Evropě bude zde celá řada výzev v rámci měnové unie a také mimo. V rámci eurozóny chci říci, že vlády musí táhnout za jeden provaz, aby bojovali proti dopadům ekonomické krize a aby také podpořili ekonomické struktury a aby také vytvořili most do budoucnosti. A mimořádné situace vyžadují mimořádná opatření. My nesmíme ztrácet ze zřetele, že euro ochránil naše hospodářství, ale to nespadlo z nebe hospodářství eurozóny jsou jednoduše lépe chráněny proti negativnímu hospodářskému vývoji, neboť euro také ukazuje, že tyto státy dokazují lépe realizovat makroekonomickou politiku pro růst ekonomik a také euro nám nabízí ochranu, která je však přímo propojena s naší eh, eh, věrohodností a také s naší schopností vykonávat dobrou ekonomickou politiku. A my tuto důvěryhodnost musíme stále ochraňovat. Směrem na venek musíme také vyvodit ekonomické závěry z krize, neboť existují kauzální propojení mezi současnou krizí a také jejím původem ve Spojených státech a na druhé straně existuje ještě jistá nerovnováha. Neexistuje dostatečná transparentnost finančního sektoru, která je nutně zapotřebí. Toto se stalo katalyzátorem krize Musíme eh, zavést transparentnost pro finanční sektor na celém světě. Za tímto účelem potřebujeme reformu a také musíme odstranit eh, nerovnováhu mezi globální spotřebou a globálními eh, úsporami. A zde musí veškeré makroekonomiky v celém světě spolupracovat. Někdy postupujeme fragmentovaně i v eurozóně a někdy také převládají národní zájmy a proto euro nemůže vždy sehrávat tu roli, která odpovídá hospodářské síle, tak abychom nevy neměli z, z eurozóny pouze ekonomický zisk, ale také z toho těžili politicky, protože euro je také především politickým projektem a proto musíme druhé desetiletí eura využít pro náš další, pro náš další prospěch. Děkuji vám za pozornost. Herzlichen Dank, Herr Děkuji vám, pane premiére Junckere, za váš příspěvek a za vaši velkou angažovanost. A nyní bych chtěl požádat pana komisaře Almuniu o slovo. Señor presidente del Parlamento, señor primer ministro, señor presidente. Pane předsedo, pane ministerský předsedo, eh, dámy a pánové, Deset let po zavedení eura eh, souhlasím eh, určitě s většinou z vás, když říkám, že jako Evropan jsem skutečně velice pyšný na úspěch, kterého jsme dosáhli. Chtěl bych poblahopřát parlamentu k této iniciativě. Dnes eh, si připomínáme desáté výročí naše, naší jednotné měny. Euro a ekonomická měnová unie jsou eh, zcela jasným úspěchem. <clears throat> Během posledních deseti let jsme viděli obrovský prospěch eh, toho, že máme euro a tento prospěch eh, existuje i nadále teď během finanční krize. Během této poměrně krátké periody deseti let euro si, zasáhlo, si zaslouží pověst měny, která je zárukou stability. Je to druhá nejsilnější měna na světě. A eh, úloha, kterou hraje, sehrává euro eh, v mezinárodní eh, hospodářství, v současné době srovnatelná s dolarem jako s nástrojem obchodu a také jako platební prostředek v mezinárodních financích. <clears throat> Kromě toho euro se stalo součástí každodenního života 330 milionů lidí, kteří žijí v 16 zemích Evropské unie. Všichni máme v peněženkách tento symbol evropské sdílené identity, protože kromě toho, že je euro měnou, je také klíčovou součástí evropského projektu, což nám hmatatelným způsobem ukazuje skutečně, že tento tato konstrukce, která byla zahájena před 50 lety, má obrovský význam pozitivní pro nás, pro všechny. Existuje makroekonomický rámec, který je orientován na stabilitu euro. Zcela určitě vedlo investice a obchod a posilovalo investice a obchod mezi státy. Kromě toho euro přispělo k vytvoření 16 milionů pracovních příležitostí, což je třikrát více než během předcházející dekády. Dále přispělo eh, k finanční integraci a také představuje ochranu před eh, různými výkyvy, jejich svědky jsme na finančních trzích a proti nestabilitě, a to nejen v rámci Evropské unie, ale na celém světě. <clears throat> Tato krize představuje velký úkol také pro euro. Ti, kteří se domnívají, že ekonomická a monetární unie eh, není schopna se vyrovnat s touto krizí, se mílí. Naopak, kdybychom neměli jednotnou měnu, tak potom negativní dopady této krize by byly daleko větší. Mnoho členských států v současné době eh, by eh, muselo čelit obrovské volatilitě, eh, co se týče kurzů a také by jejich měna byla zneužívána spekulanty. Eh, zahraniční dluh by byl daleko vyšší, než tomu je a také fiskální stimulace a její možnosti by byly daleko nižší. Ehm, vlády od roku 2005 mají možnost daleko více ovlivňovat eh, veřejné eh, rozpočty a veřejné účty a od roku 2007 v současné době máme tedy možnost eh, se čelit všem těmto krizím daleko lépe. Chování Evropské centrální banky posílilo velice dobrou pověst, kterou jsme získali již během předcházejících let to eh, Udělali jsme eh, takové kroky, které znamenají posílení spolupráce s dalšími bankami v průmyslově vyspělých zemích a Evropská centrální banka vždy eh, zaujímala vůdčí roli a přispěla k zabránění velkému finančnímu kolapsu. Ekonomická situace není to, co bychom se blívali přáli u příležitosti tohoto Eh, výročím, ale ukazuje nám to obrovské výhody společné eh, měnové společné měny. Ti z vás, kteří ještě nepatří do eurozóny, eh, by si to měli uvědomit. Minulý týden jsme přivítali v Bratislavě Slovensko jako 16. člena eurorodiny. Evropská komise a tento parlament musí i nadále spolupracovat s členskými státy, s Euroskupinou, s Evropskou centrální bankou a také musí i nadále spolupracovat s mezinárodní komunitou, tak abychom zajistili um, udržitelný růst pro naše ekonomiky. Před několika měsíci komisem ehm, um, představila eh, určitou zprávu o prvních deseti letech eura. Ehm, musíme i nadále být velice ostražití v přístupu k našim rozpočtům a také k dalším makroekonomickým aspektům. Musíme se eh, zaměřit na propojení se strukturálními hodnotami eh, všech těchto kroků a musíme se pokusit také zlepšit ekonomické a měnové struktury. To jsou všechno základní osy které eh, budou naprosto důležité pro úspěch druhé dekády, která by měla být stejně úspěšná jako ta dekáda první. Pane předsedo, dovolte, abych na závěr um, poblahopřál a vzal hold zakládajícím eh, otcům Eh, chtěl bych jim vzdát hold za to, jakou měli představivost a s jakou odvahou a odhodláním se pustili do tohoto projektu nové měny, na kterou jsme všichni pyšní. Jak jsem již řekl, nová krize otvírá novou epizodu v, celosvětovém hospodářství a Evropská měnová unie musí i nadále sehrávat důležitou úlohu eh, ku prospěchu nás všech. Děkuji, děkuji. Děkuji vám, pane komisaři, za tento příspěvek a také za vaši vysokou míru angažovanosti v této oblasti. Nyní je pro mě velkou radostí, abych zde přivítal Valerii eh, Žiská Destina, aby k nám prohovořili to náš bývalý kolega. Vážený pane předsedo parlamentu, vážení předsedové, vážení poslanci, všichni ti, kdo se zasloužili o to, že se zrodila evropská měna, Jsou velice vděční vám, pane předsedo, Hansi Gerte Peteringu, a také vám, vážení poslanci Evropského parlamentu. Jsme velice vděční za tuto velice šťastnou iniciativu, které jste se chopili, abyste oslavili desáté výročí zrození eura. Já si náhodou myslím, že je lepší mít méně oslav. Ale v tomto případě se domnívám, že je to oslava zasloužená, protože je to největší příspěvek k evropské integraci. Od přímých, od zahájení přímých voleb do Evropského parlamentu v roce 1979. Byla to cesta krkolomná. dosti dobře možné, že tato příjemná oslava nevypovídá dost o tom, jak dlouhá a jak krkolomná ta cesta byla pro všechny ty, kdo se jí vydali. Začalo to zprávou pana Piera Wernera, vašeho předchůdce, v roce 1970. Ale zejména měnová krize v nadcházejících letech a problémy s měnami – vyvolali vytvoření tohoto mechanismu. Monetární systém nám nebránil v této cestě, ale když byly potom problémy s jednotlivými měnami, objevily se problémy pro všechny. A po tom nešťastném pokusu o vytvoření jakéhosi měnového hada, v roce 1980 německý pokus vedl na severu Německa k rozhodnutí o vytvoření evropského měnového systému a zavedení evropské měnové jednotky EQ, což byl předchůdce eura. Tento vývoj doprovázali a podpořili naši kolegové v Beneluxu a v Itálii. Po období takového poloútlumu mezi rokem 1980 a 89 byl obnoveno formální hnutí v tomto směru tím, že rada vytvořila výbor, který vedl Jacques Taylor, A to potom vedlo k podpisu Maastrichtské dohody. A měli bychom složit poctu průkopníkům, kteří nás na této cestě vedli, jak už jste říkal, pane předsedo můj přítel Helmut Schmidt a také státní tajemník Lamstein, guvernérem francouzské banky by tehdy pan Klapě, i ten podpořil deklaraci v roce z roku 1950 a pan Lamfalusi přispěl svou jedinečnou expertízou k minovému výboru který vytvořil Helmut Schmidt s cílem obnovit celý tento proces. Předseda Jacques Delor zašel ještě o krok dál. A ti, kteří potom dojednali a podepsali Maastrichtskou dohodu, to dovedli k úspěšnému konci, protože právě oni zpracovali velice dobrý text, kterého jsme se v podstatě od té doby vůbec nedotkli. A proto musíme složit poctu odhodlání kancléře Helmuta Kola a také prezidenta Francua Mitterána a ostatních kolegů. A všem nyní musíme vřele poděkovat. U příležitosti tohoto desátého výročí se ohlížíme zpět v době krize. Co můžeme euru popřát při této příležitosti? Co tomu desetiletému euru popřejeme k narozeninám? Úspěch eura překonal očekávání. Nejenom těch, kdo mu nepřáli, ale i těch, kdo ho podpořili od samého počátku. Vzpomínám si na rozhovory s eminentními odborníky v období 95 až 2000. I oni byli skeptičtí, co se týče vůbec možnosti zavést úspěšnou evropskou měnu. Za deset let se euro stalo druhou světovou měnou, už to bylo řečeno. Je to nejvíce uznávaná měna. Má řádnou zprávu. A řádná zpráva znamenala, že se euro také stalo jakýmsi štítem v dobách krize a základem, ze kterého vychází neinflační růst. Nebýt eura, kontinentální Evropa by teď byla otřesena monetární bouří, která by ještě umocnila finanční krizi. Monetární politika v rámci těch mezí, které má meze, má měna, hledáme nástroj, který zmírní krizi. Hledáme základ pro obnovu neinflačního růstu. Abychom mohli ukončit období velkých deficitů a nedostatků, které vyplynuly z této krize. A musíme se s důvěrou obrátit na ty, kdo vedou Evropskou centrální banku a kteří od počátku této krize prokázali svou vysokou odbornost. A musíme také složit poctu jejich odhodlání a nezávislosti. A na závěr ještě pár slov. Musíme být ostražití Euro nesmí mít globální rozměr, který by se nám sice možná líbil, ale zvýšil by rizika, která nás očekávají. Euro je evropská měna. Je jedinečná, je to faktor stability. V kontextu ostatních světových měn. Já myslím, že nesmíme nechat veřejné mínění příliš dlouho čekat, pokud jde o to, že se znovu zamyslíme nad předpisy, nad bankovními předpisy v eurozóně. Mně připadá, že můžeme využít článek 106.5 Maastrichtské smlouvy a můžeme se také obrátit na Evropskou centrální banku abychom provedli, abych tak řekl, tu nezbytnou útržbu a posílili praktickou implementaci. Teď musíme vycházet ze znalostí a zkušeností a z rozhodovacího rámce, který nám může nabídnout Evropská centrální banka. A evropské země pod vaším vedením, pane Junkere, pak musí tyto věci uvést do praxe. Pane předsedo, a ještě na závěr bych řekl, že euro je symbol integrace. Úspěšné euro je takovýmto symbolem. A mělo by to zdvojnásobit naši odvahu k tomu, abychom zašli ještě o krok dál, abychom nadále budovali Evropu, která bude stále více sjednocená na základě ustanovení smlouvy, což není snadná věc. Musíme najít dynamiku úspěchu. A já věřím, že dnešní úspěch je právě úspěchem eura. Mnohokrát děkuji. Vielen Dank, merci beaucoup, dámy a pánové. Monsieur le Président, Nous vous remercions pas seulement pour votre discours. Pane prezidente, vy vám neděkujeme pouze za váš eh, slovní příspěvek dnes, ale především za váš historický příspěvek. A nyní se dostáváme k oběma zpravodajům a nejdříve paní Pervanč Beres jako předsedkyně hospodářského a měnového výboru. Prosím, paní Beres, máte slovo. Merci, monsieur le... Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Euro je úspěch vize politické vůle. Není to plot trhu, ale je to důkaz pro to, co Evropa může nejlépe udělat, jestliže se mobilizují všichni. Dovolte, abych i já pozdravil a um, poděkoval všem těm, kteří k tomu přispěli. Chtěl bych pozdravit eh, zakládající otce, ale také děti, kteří z toho <clears throat> mají prospěch, ať už je to pan Werner, Giscard d'Estaing, pan Delor, eh, kancléře Helmuta Kohla, <clears throat> François Mitterranda, barona Lamfalusiho, Filama um, Majštáta a celou řadu dalších, abych zmínil pouze některé z nich. Kromě toho bych chtěl také pozdravit um, um, Karla von Vogava, který také se zúčastnil našeho dnešního slavnostního eh, zasedání. Um, eh, to, vše, ti všichni přispěli významným způsobem k tomu, že eh, v současné době eh, můžeme eh, nejen zajistit to, že nemusíme měnit své peníze, ale také tím zajišťujeme pro naše občany obrovský úspěch. Jsem přesvědčena, že to, čím my jsme přispěli, také si zaslouží pochvalu. Jsem také ráda, že tato ceremonie se koná v tomto parlamentu, v tomto parlamentu demokracie. E, euro je evropská měna a Já se eh, domnívám, že euro eh, přijali občané jako symbol eh, příslušnosti k Evropě. Na začátku nás bylo 11, v současné době nás jich je 16 a doufáme, že v příštích letech se k nám přidá ještě další. Mám pocit, že tato finanční krize nás nutí k tomu se ještě jednou zamyslet nad tím, jestli máme být v eurozóně nebo ne a to je další důkaz našeho úspěchu. Eh, pochopitelně všechno se měří podle toho, jak se podařilo eh, dosáhnout určitých cílů. A myslím si, že těch posledních deset let dokazuje, že i ti, kteří ze začátku hovořili o tom, že nechtějí být součástí eurozóny, v současné době se připravují klepat na naše dveře. Eh, to všechno dokazuje užitečnost eura. Co se týče měnových věcí, v současné době eh, díky euru máme možnost pokračovat jak v prohlubování, tak v rozšiřování Evropské unie. Dává nám to také možnost dívat se optimisticky do budoucnosti. Naše desetiletá zkušenost nám umožňuje otevírat nové oblasti, ne, že bychom je snad ignorovali dosud nebo se jim nevěnovali dostatečně, ale zatím nejsou dostatečně propracovány. Co se týče ekonomické spolupráce, pan Juncker hovořil o jakémsi ekvilibriu. Eh, otázkou je, jestli Ehm, to, co teď děláme, je v současné situaci správné nebo ne. Je třeba si uvědomit, že jsme dosáhli pokroku, docela jsme pokroku i v měnové politice, i ve finančních otázkách, protože jinak bychom nebyli tam, kde jsme v současné době, ale to neznamená, že se nemáme dívat také na určité deficity. Na druhé straně je pravda, že vlády se musí o těchto věcech eh, domlouvat. Nebylo by eh, správné eh, využívat eh, kurzu tehdy, kdy máme jednu měnu, která je pro nás zásadní, co se týče dohledu nad finančními trhy. Pan Valery Žiska Desten o tom hovořil. Hovořil o článku 106, který je základnou, eh, ze které můžeme všichni dále pokračovat. Je potřeba si uvědomit, že centrální banka by měla mít určitou úlohu také v oblasti dohledu. Eh, nemůžeme eh, odlišit na jedné straně nebo oddělit makro opatrnou, opatrný dohled na jedné straně a vlastní dohled nad jednotlivými Eh, bankami. <clears throat> Kromě toho potřebujeme zajistit také institucionální rovnováhu. Co se týče budoucnosti, eh, chtěla bych říct, že eh, nechceme o sobě tvrdit, že jsme světová rezervní měna. Měli by si uvědomit, že existují určité hlasy, které volají proto, abychom eh, nebyli pasivní. Evropa, eh, pardon, euro není pouze měna, euro je něco daleko eh, významnějšího a to je důležité si uvědomit právě na půdě tohoto parlamentu. Musíme využít tohoto obrovského úspěchu, toho, že jsme dosáhli tohoto symbolu Evropy, tak abychom zvládli i tuto eh, krizi a to nejlepším možným způsobem. Děkuji. Nyní Werner Langen. Děkuji, pane předsedo. Desáté výročí eura, to je skutečně důvod pro oslavu. A kdo by býval před deseti lety řekl, že se euro bude vyvíjet tak skvěle, jak se vyvíjí, tomu bych se všichni nebo mnozí vysmívali. Tenkrát e, zněli hodně skeptické hlasy, tenkrát se hovořilo, že to je příliš předčasné a nyní vidíme, že to byla vize, na které pracovalo hodně lidí. Také když se zmiňovali lidé, kteří na tomto pracovali, také se hovořilo o milnicích evropského měnového systému systému, že to byla dohoda národních bank pro stanovení e, směrových kurzů a také byla připomněna Maastrichtská smlouva pouze dva roky po pádu zdi. Potom byla celá řada přechodných období a mno, celá řada lidí pracovalo v průběhu doby na tomto úspěšném projektu. Dámy a pánové, paní Beres to již jako předsedkyně výboru řekla. V tomto období, především v letech 94, kdy byla eh, podepsána marcelská smlouva do doby 2002, do zavedení hotovosti, také celá řada lidí pracovalo na těchto návrzích. Já také bych chtěl poděkovat Karl von Vogali a panu Rancio Plátovi, bývalým předsedům eh, hospodářského měnového výboru, kteří také prezentovali tento projekt na venek a podpořili ho po parlamentní stránce. A my se také dnes snažíme pod vedením paní Pérez o stejný postup. Parlament, dámy a pánové, jak víte, velkou většinou 18. listopadu přijal zprávu, kde popisujeme úspěchy, výzvy, rizika a problémy. A já bych také ještě chtěl doplnit slova paní Beres a chtěl bych připomenout několik málo věcí. Euro je velký úspěch a je to také jedinečný projekt centrální měnová peněžní politika pod vedením Evropské centrální banky a decentralizovaná rozpočtová politika. A je důležité, abychom tyto dvě oblasti v budoucnu Eh, také dále dodržovali i za krizových dob. Bez eh, paktu stability, bez další koordinování rozpočtové politiky, pak by vznikly pro euro i v budoucnosti rizika, kterým se můžeme vyhnout. A proto apeluji především na členské státy eurozóny a také všechny státy Evropské unie, aby tuto disciplínu a tuto spolupráci brali vážněji než v minulosti. Euro euro stlačil inflaci značným způsobem. Také tím vytvořil stabilitu a důvěru. A euro se stal druhou rezervní měnou v době, kdy to ještě nikdo od něj neočekával. Euro také z zvýšil tlak na strukturální reformy v členských státech a tím pádem je to také program fitness v oblasti globalizace pro podniky a také pro členské státy. Instituce eurozóny, již o tom hovořili řečníci, tedy instituce eurozóny, Rada ECOFIN, Euroskupina a další mnohé instituce vytvořili potřebné předpoklady, protože již fungovaly, protože existovaly, protože fungovaly nezávisle. Společně s Evropskou centrální bankou a s komisí tak, aby reagovali dobře a spolehlivě v dobách finanční krize. A euro bylo také pákou pro vytvoření společného trhu a politický závěr lze vyvodit tak, že státy se společnou měnou a se společným vnitřním trhem se dostali do takového integračního stádia, který zabezpečuje mír a prosperitu. A tím chci také skončit, že toto všechno není automatické, neboť tady je celá řada konkrétních požadavků a výzev je třeba brát také rizika vážně. Například diversifikace makroekonomik, například v oblasti mzdových nákladů. Toto jde ruku v ruce také s velkými riziky, která nesmíme zamlčovat. A také ještě další hledisko například také vývoj úroků pro státní obligace. Zase tady zvyšuje se marže a tím pádem by mohly se objevit ještě další problémy. Chci také při pomenout to, že tady nesmí vznikat žádné zvláštní rabaty, že všechny státy, které se stanou e, členy eurozóny, musí také plnit veškerá kritéria Maastrichtské smlouvy. A e, euro také e, je akceptováno občany, také požívá globální důvěru, také euro přestal velkou zkoušku a stal se příspěvkem k trvalé integraci našich národů v Evropě a na to můžeme být všichni hrdí. Děkuji. Děkuji Bernarde Lange. A teď eh, za frakci Jean-Paul Gozes, za frakci EPP ED pět minut. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo republiky, eh, pane premiére, pane eh, předsedo Evropské centrální banky, drazí kolegové, pane komisaři. Hodně věcí bylo velmi dobře do této chvíle řečeno. Evropa se za deset let, eh, nebo euro se stalo za deset let eh, velkým symbolem Evropy. Ale myšlenka, že Evropa může vytvořit eh, společnou měnu, jejíž základy byly položeny Brémskou dohodou a deklarací o EKU v roce 1978 byly spojeny se skepticismem neevropských měnových eh, orgánů. Všichni ti, kteří se účastnili těchto rozhodnutí a jejich jména byla zmíněna, si zaslouží naše blahopřání a vřelé díky. Vytvoření eura je nejlepším důkazem toho, že Evropa je schopná, pokud je zde silná politická vůle, přijmout dlouhodobá rozhodnutí pro společnou a úspěšnou budoucnost. Toto výročí nám tedy dává sdělení o naději, která je velmi vhodná v současné době. Nicméně musíme říci, že pro naše spoluobčany až do nedávné doby vnímání eura eh, bylo rozporné. Pro ty, kteří cestují, je výhoda společné měny jasná. Pro ty, kteří sídlí doma a příliš se nepohybují, bylo euro spojeno se zvýšením cen. Studie dokázaly, že ve většině zemí došlo k inflaci, která byla opravdu pocitována, i když eh, oficiální čísla ukazovala, že měnová stabilita byla zejména díky intervenci Evropské centrální banky eh, zachována. Realita je taková, že někteří využili eura k zaokrouhlení cen a možná spotřebitelé si nedali dostatečný pozor. Vyslechli jsme si také komentáře určitých průmyslníků, kteří produkují eh, v zóně, v eurozóně a prodávají mimo eurozónu. Eh, když se euro posílilo ve srovnání s dolarem, Evropská centrální banka nebyla uchráněna kritik, eh, že má úvěrovou nebo t, politiku úrokových sazeb, která nebyla nezávislá. Dnes ovšem byla změněna tato percepce, toto vnímání. Euro omezilo dopady krize, která byla dovezena do Evropy z USA. Samozřejmě Centrální banka Evropy byla nejsilnější centrální banka, která přijala skvělá a, a velmi relevantní rozhodnutí. Jaká by byla situace, kdyby státy musely jednotlivě hájit své měny. Devalvace by byla určitě nevyhnutelná. Nevyhnuli bychom se měnové krizi. Šťastné výsledky eura nás musí pozbudit k tomu, abychom pokračovali v koordinaci hospodářských politik a v jejich rozšíření a abychom respektovali principy paktu růstu a stability. Samozřejmě v současné době je třeba přijmout určité výjimky, ale musí se jednat o dočasné výjimky a musí být zachován cíl vyvážených eh, veřejných financí. Musíme mít eh, kvalitní ekonomické politiky, které jsou eh, potřebnější než kdekoliv jinde, protože jsou zárukou efektivity, konkurenceschopnosti a růstu. Jsou podmínkou pevnosti naší měny eura. Merci beaucoup, Jean-Paul. Děkuji. Děkuji, Jean-Paul Gozes a teď Robert Goebbels za sociálně demokratickou frakci. Pane předsedo, v této chvíli, v těchto časech nejistoty je dobré eh, moci počítat s bezpečnou hodnotou, kterou je euro. Eh, já jsem Eh, byl eh, také v ECOFINu poměrně dost eh, aktivní v té fázi příprav na euro a vzpomínám si na různá váhání z těch či o něch stran před přistoupením k euru. Dvě nejkrásnější věci, které se Evropě podařily, se zrodily z vůle některých států, které se umí, si umínili, že půjdou kupředu a hovořím teď o smlouvě Schengen, která Eh, byla vlastně eh, především zapříčněna snahou Francie Mitterrandovi, Něm- Kolova Německa a Beneluxem. A eh, teď někteří stále ještě se tváří nevraživě na společnou Evropu. To, měnová, to měnové vítězství bylo vlastně započeto Jacquem Delorsem. První lekce, kterou si ze všeho vyvozuji, je tato. Všichni ti, kteří chtějí lepší Evropu, eh, se nemají co obávat mezi vládní aktivity, především tehdy, eh, když jde o koalici států, které skutečně chtějí, aby Evropa postoupila kupředu Eh, Prinská eh, dohoda, která umožňuje eh, bojovat proti velké kriminalitě, je také dalším dobrým příkladem pozitivního myšlení. Ve chvíli, kdy ústavní smlouva byla pohřbena silami ve Francii a v Německu, a teď, když je minismlouva Lisabonská blokovaná v Irsku a možná v České republice, tak je třeba eh, opravdu postupovat eh, po široké eh, cestě, kterou nabízí posílená spolupráce. Po Slovinsku se připojilo k euru i Slovensko a další Eh, si možná eh, teď rvou vlasy, že se nemohli více připojit k této, eh, k této síle a k této ochraně. A podívejme se na Splendid Isolation Velké Británie a její stav Libry. Ta je na tom opravdu výrazně jinak než před několika desítkami let. Triše a další e, zapříčinili, že se během deseti let stala Evropa, e, stalo evropské euro druhým nejvýraznějším e, platidlem. Dolar je stále ještě přítomný, nicméně Spojené státy udělali obrovské chyby a nechali si platit svůj životní styl zbytkem světa a tím se vlastně teď dostali do situace, kdy mají problém splnit své závazky. Eh, teď je tedy eh, tady bipolární situace eura a eh, dolaru. A samozřejmě je to pak všechno otázka parity. Ve Francii si uvědomujeme, že je zapotřebí, aby svět poznal novou jistotu a stabilitu. A euro bude hrát klíčovou roli v této nové stabilitě. Bylo učiněno to, co bylo nutné, tváří v tvář té mezinárodní mezinárodní finanční a hospodářské krizi vyrobené ve Spojených státech. Jak řekl Jacques Dallaire, eh, euro nicméně zatím ještě nezdynamizovalo dostatečně evropskou ekonomiku. Není to jenom otázka měnové politiky. Komise je vlastně pouze luxusním eh, konzultantem, který eh, dává většinou užitečné rady, ale skuteční hospodářští hráči jsou členské státy a ty postupují rozličným tempem tempem. Takže ekonomická síla posílená o 27 členských států by mohla, států by mohla učinit zázraky, ale ECB a e, také Euroskupina i by, e, přestože se Jean-Claude Juncker tolik snaží, je pouze diskuzním klubem. E, je tady celá řada slovutných postav, které se snažily a snaží zahájit skutečnou konzultaci

Eh, ovšem víme, co řekl Will Duisenberg. Bylo to opravdu velice důrazné. Nebude nikdy existovat ex ante konzultace s Evropskou centrální bankou. Vy budete muset vždy eh, reagovat ex post. Tuto odpověď jsme všichni slyšeli, to znamená ECB zůstane nezávislá v provádění eh, měnové politiky. Nicméně to přece neznamená, že tady nemůže existovat konstruktivní dialog mezi institucemi, kterým jde o stabilitu a budoucnost tolika milionů Evropanů a nic nebrání státům, aby se lépe zorganizovali, co se týče skutečné koordinace jejich hospodářských politik, ať už uvnitř Evropské unie, tak především v vnější eh, reprezentaci eh, Evropy mimo tento eh, kontinent, jak řekl také kolega Juncker. Wolf Klinz, 4 minuty. Děkuji a nyní za e liberály pan Klinc. Pane předsedo, vážení kolegové, já si myslím, že je politování hodné, že zde nemáme příliš mnoho kolegů, protože je to skutečně historická událost. Od řečníků jsme slyšeli také o skepticismu, který panoval, když euro bylo zavedeno. Měla to být logistická operace, která díky jednotlivým různým systémům, které panovaly v členských státech, neměla být úspěchem. Byly tam jednotlivé měnové politiky. Čili v podstatě na začátku všichni měli pocit, že to je něco, co nemůžeme nikdy zvládnout. Nicméně měnová politika nás ovlivňuje 10 let, je to takový malý měnový zázrak. A když se vrátím k tomu, co říkal jeden z našich předřežníků, tak co se týče Evropy, pokud nevěříte v zázraky, tak nejste realistou. Hned na začátku tady panoval skepticismus. A euro bylo obviněno, že způsobilo vysoký nárůst cen. Nicméně řada občanů přivítala tuto měnu. Nyní je to velice viditelný evropský symbol spolu eh, s naší hymnou, spolu s naší vlajkou. V počátečních letech existence Evropské centrální banky a evropské ekonomiky e, Evropská unie procházela celkem klidnými ekonomickými časy, čili musela vzniknout to politika stability. Nicméně během prvních deseti let života došlo k nárůstu inflace na 2%, také se stanovily cílové hodnoty, co se týče inflace a Například, eh, co se týče německé marky, tak tam jsme měli inflační nárůst o 3 Čili nyní vidíme skutečnou výhodu eura v období krize. Euro je nesmírně efektivní, vede k velice rozhodným činům a krokům, protože je důležité, že centrální banky, především také ty banky, které nepatří do eurozóny, mají určitý prospekt z existence této měny. Čili když se podíváme na situaci, jak se vyvíjí ve Spojených státech amerických, můžeme řídit určitou politiku, protože jsme nezávislí. Je to tedy určitá záchrana pro naši ekonomiku, je to také zdroj růstu rozdělných ekonomických politik bez ohledu na to, co se děje v reálné ekonomice. Reálná ekonomika je něco, k čemu se budeme muset vrátit, protože si velice dobře uvědomujeme nebezpečí, pokud by došlo k dalšímu pokřivení hospodářské soutěže, pokud se podíváme na jednotlivé rozdíly. A také bohužel došlo k určitým finančním ztrátám zastávající situace. Je tedy eh, velká výzva, abychom naplnili náš pakt stability a růstu. Musíme zajistit, aby tento pakt byl platný i v budoucnosti. Je důležité provádět reformy, které musí provádět jak komise, tak Evropská centrální banka. Musí provádět politiky, které musí být také naplňovány v členských státech. Všichni velice dobře víme, že musíme mít také určitý dozorčí orgán, který bude působit na evropské úrovni. Zde může Evropská centrální banka sehrát velice důležitou úlohu. O tom se v poslední době hodně hovořilo, že bychom měli vytvořit evropský dozorčí orgán. Musíme také zajistit, aby eurozóna hovořila jedním hlasem. Musíme jednat eh, jednotným způsobem s OECD, s dalšími podobnými orgány. Pochopitelně musíme se postavit všem velkým výzvám, před kterými Evropská unie nyní stojí. Máme také problém, který se týká demografických změn, nárůstu nezaměstnanosti, nejrůznějších strukturálních problémů, hospodářské soutěže, globalizace a můžeme překonat všechny tyto potíže, pokud budeme mít ekonomickou politiku, která bude lépe zakotvena v členských státech a pochopitelně prvním krokem je eurozóna. Děkuji. Děkuji kolegu Klincovi a teď Kristiana Muscatini z frakce UEN na tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Po deseti letech eh, rostoucí prostor, který zaujímá euro v mezinárodních výměnách eh, a její využívání jako rezervní valuty ukazuje, že je referencí ve světě, která zaručuje měnovou stabilitu a přispívá k integraci ekonomik eh, států, kteří přijali euro. Samozřejmě jsou zde určité problémy s hodnocením, které vytvořily problémy pro občany a to jak už jde o reálnou hodnotu směny této měny i kontroly, které byly potom provedeny, pokud jde o ceny služeb a zboží. Euro se narozdělo bez jakýchkoliv válek nebo politických hegemonií. Bylo výsledkem svobodné konvergence 11 vlád, které věřily ve vytvoření hospodářské a měnové unie. Jak se o tom hovoří ve smlouvách a jako důležitý krok k tomu, abychom dospěli k politické unii, která je bohužel ještě nedosažená. Určité problémy, které se objevily, jsou způsobeny systémem, který nenaplánoval žádné systémy, jak naložit se zrychlením procesu globalizace a s velkými změnami, pokud jde o výměnu na mezinárodní úrovni, euro nám umožnilo přistoupit eh, k celé sérii obtíží, především eh, k současné finanční krizi a chránilo nás eh, proti napětí, ke kterému došlo na trzích. Kdybychom neměli euro, tak bychom opakovali zkušenost z roku 92 a ještě v horším vydání. Toto desáté výročí nám umožňuje uvítat 16. zemi v eurozóně, a to Slovensko, abychom čelili současné krizi, tak opatření ECB a komise nám umožnili překonat tuto krizi a zastavit ji, ale už několikrát jsme zde říkali a tvrdíme to i nadále, že nám připadá nepřijatelné mít měnovou politiku, která bude oddělena od hospodářské politiky. Je pravda, že v reálné situaci je to trochu zvláštní. Máme 16 států, které mají jednotnou měnu a 27 národních hospodářských politik, které jsou koordinovány komisí. 11 států má svou vlastní měnu a je velmi složité koordinovat hospodářskou politiku s měnovou politikou. Není to jednoduchá záležitost, ale pokud ti, kdo jsou zodpovědní v našich zemích za hospodářské politiky, nebudou vést dialog s ECB a naopak, tak Evropská unie bude stát před novými problémy. Nebude se jednat pouze o současnou krizi, ale i o další výzvy, které externí svět a globalizace sebou přináší. My si přejeme, aby Nedávné zkušenosti nás přesvědčily o tom, že v Evropě je nutné postavit se čelem k těmto změnám a postavit do centra zájmu reálnou ekonomiku a větší soudržnost mezi centrální bankou a evropskými institucemi, který, eh, které vedou politiky v oblasti hospodářství. I nedávná energetická krize ukázala, že hospodářská politika, společná hospodářská politika ve strategických tématech eh, je zásadní pro občany a není možné ji odkládat. A pokud existuje politická vůle, tak eh, Jasná váha eura nám ještě usnadňuje tuto politiku vytvořit. Děkuji a teď za zelené Alan Lipěc tři minuty. Dámy a pánové, předsedové, pane komisaři, chtěl bych připomenout, jak v roce 92, když francouzi hlasovali eh, po dlouhé diskuzi o Maastrichtské smlouvě, eh, tak Jacques Delors ještě před eh, zelenými vystoupil, protože na, jsem byl takový tím jazyčkem na vahách. Hlasujte pro euro, řekl tehdy Delors, pak bude, evropská, eh, pak bude Evropa politická, protože pokud nebude euro kontrolováno politicky, tak ho lid nikdy nepřijme. Mm, Ale ta politická Evropa nevznikla vznikla. My jsme předtím hlasovali pro euro a to je ten dnešní problém. Proč jsme tehdy byli proti euru? Bylo to proto, eh, že jsme měli v zásadě dva důvody. Zdálo se nám, že maastrichtská kritéria eh, na minimálně 50 let Evropu zavedou do eh, recese a procyklické politiky a za druhé způsob, jakým byla měnová politika začleněna do obecné politiky maastrichtské smlouvy se nám zdal nedostačující. Tady vlastně měnová politika byla oddělena od ostatní politiky politiky a všechno bylo v rukou ECB. Já musím dnes upřímně říct, že když mě tedy nepřesvědčila Maastrichtská smlouva, tak eh, jsem podobně jako ostatní zelení eh, téměř okouzlen eh, legislativou a praxí společné měnové politiky. Došlo totiž ke třem hlavním změnám. Za prvé ustanovení stability cen trochu nad, ale blízko dvěma procentům. To je je cíl, který se zdál trošičku nadnesený, ale teď, když světu hrozí deflace a navíc některé země eh, chtějí zrušovat eh, ve sazby DPH eh, o značné množství, tak tento cíl 2% už se teď nezdá být pouze stylistickým cvičením. Pokud bychom se nedrželi těch 2%, tak bychom tady nechali vzniknout opravdu výraznému pozitivnímu a skutečnému eh, měnovému úroku. A teď vlastně můžeme mít proticyklickou eh, politiku. A třetí eh, Další transformace je transformace praxe. Tento neustálý dialog, který vlastně teď tady i nadále pokračuje mezi pány Trišetem, Almuniom, Junkerem a Barosem, vlastně je doslova eh, v rozporu s Maslickou smlouvou a já myslím, že tato spolupráce mezi panem eh, Almuniom a Trišetem, a, eh, která pokračuje mezi dalšími, představuje opravdu pozitivní a žádoucí vývoj. Co tedy zbývá učinit? Zbývá prostě aplikovat dobrý duch Maastrichtské smlouvy. Máme skutečný problém definice směného kurzu, to už řekli předřečníci, tento změný kurz by měl řešit, by měl řešit rada. My bychom měli najít způsob, aby rada vytvořila, eh, definovala eh, změný kurz, který by nebyl E, ničím jiným než výrazem skutečné průmyslové politiky a ne přáním ECB. Musíme k tomu najít nástroji. Za druhé, e, cílem ECB není pouze mít e, ty 2%, ale aplikovat evropskou politiku, lisabonskou, geteborskou. Musíme mít politiku refinancování a rozčlenění soukromého dluhu bank a za třetí je třeba, aby tady byl evropský dohled a Evropská centrální banka je nejlépe připravena k tomu toto realizovat. Děkuji mnohokrát, vážení kolegové. Budeme muset ukončit eh, naše slavnostní zasedání, protože budeme muset přivítat eh, lotyšského prezidenta, takže se omlouvám, že vás budu muset omezit eh, na vaši řečnickou dobu. Dalším řečníkem je paní Figueiredo na tři minuty, prosím. Využíváme této příležitosti k tomu, abychom se zamysleli o následcích a důsledcích eh, uplatňování neoliberálních politik eh, v oblasti eura, které přispěly k té složité sociální situaci, kterou prožíváme a vytvořily velké rozdíly a také zvýšili chudobu. Takovouto situaci nemůžeme nadále podporovat a stabilita cen, podmínky paktu a stability nemohou být využity jako záminka k tomu, abychom eh, privatizovali a abychom eh, se nesnažili zaručit minimální podmínky a snažili se prosadit eh, snižování platu a propouštění. Je to samozřejmě prováděno za hrozných podmínek, jako například v portugalském případě. Nemůžeme souhlasit eh, s tímto statutem nezávislosti Evropské centrální banky, která přijímá rozhodnutí o snižování úrokových sazeb. Tím pádem je euro nadhodnoceno a tím pádem podporuje pouze některé státy, některé ekonomiky a nejsilnější skupiny a tím pádem také zhoršuje situaci zranitelných skupin a těch populací, které mají méně zdrojů. Tato politika ECB vedla ke zhoršení situace v oblasti evropské ekonomiky a vedla k tomu, že je nutno snížení, větší snížení referenčních úrokových sazeb, zatímco pracující a důchodci průběhu těchto deseti let zažili velké zhoršení své situace a finanční a ekonomické skupiny viděly, jak rostou jejich příjmy mnohem více než v uplynulých letech. A v současné chvíli to, co prožíváme, tedy tuto krizi, to je stav, kdy vidíme, že se snaží eh, národní státy a také větší podniky využít eh, této krize, zatímco zranitelné skupiny, pracující a také e, důchodci prožívají naplno důsledky této krize, zbývají na ně jen drobečky. A to se stává i v národních státech, protože některé banky e, zvýšily své příjmy už od začátku této krize. A dochází k ještě většímu postižení obyvatelstva, které má úvěry, které je zadluženo. To znamená, že zde dochází ke skutečnému odklonu, ke skutečné propasti mezi obyvateli a také se podporuje existence daňových rájů. Je třeba navýšit rozpač, rozpočty společenství a také spravedlivě rozdělovat bohatství, aby existovala skutečná politika sociální soudržnosti a aby neexistovala opatření, která se snaží dosáhnout toho, aby bohatí byli čím dál bohatší a chudí čím dál chudší čím dál více se zhoršují rozdíly mezi ekonomikami v eurozóně a proto my trváme na tom, že je nutné podpořit produkci mikropodniků, malých a středních podniků. Je třeba podporovat kvalitní veřejné služby, usnadnit úvěry a je také nutné vylepšit kupní sílu rodin, a to nejen těch, které jsou na nejlepší situaci, ale je třeba vytvořit také eh, více zaměstnanosti a také omezit chudobu milionů v naší zemi. Děkuji, já vím, eh, eh, že ten čas rychle běží, ale eh, dívejte se alespoň na to kladívko. Pan Ferič na tři minuty. Dámy a pánové, mám skutečně pochybnosti, že budeme oslovovat 20. výročí, čili bychom se měli užít toto 10. výročí eura. Pamatujte si na sovětské plány, kdy jsme se bavili o úspěších předtím, než cokoliv bylo provedeno, že budeme mít úžasné sklizně a tak dále. Vzpomínám si na tyto dny. Dnes ráno hovoříme o těchto stárnoucích byrokratech, kteří nám říkají, že to všechno byl ohromný úspěch. Je to naprostý nesmysl. ECB a že odvádí dobrou práci, to je naprostý nesmysl. Loni v červencu naopak úrokové sazby eh, vstouply, když se začaly bořit eh, finanční trhy, když začala vládnout eh, úroková krize. Pochopitelně víme, o čem je euro. Politická elita nutí Evropu, aby přijala tento projekt. Pouze dvě země měly referendum, Švédsko a Dánsko, a obě tyto země řekly ne. Takže řekli, že bychom se tomu měli maximálně vyhnout. Eurozóna nikdy neprošla velkými problémy, ale dojde k tomu například ve Španělsku, v Itálii, v Německu. Tam teď zní hlasy, že jsme nikdy neměli připojit k euru. Měli bychom se zaměřit především také na mladé lidi, kteří demonstrují na ulicích, požadují, aby jejich vlády něco udělaly, aby jejich vlády snížily úrokové míry, aby zajistili devalvaci. Například Řecká vláda je naprosto zaseklá v té kazajce eura. Takže v Řecku nyní se bez voleb nemůže nic změnit a lidé nemají možnost si stanovit pomocí voleb svoji budoucnost, takže násilí je jediným možným současným řešením. Lidé se dostávají do ekonomického vězení, do svědací kazajky, a aby se dostali z této strašlivé situace, tito lidé musí mít správné vedení, odvahu a možná bude nutné, aby došlo k naprosté ekonomické krizi a rozpadu. Pamatujte si, že Británie v rámci Evropy byla schopna devalvovat, byla schopna snížit úrokovou míru. Dělali jsme to, co bylo v našich silách. Povšimli jste si, že dnes ráno na trzích s obligacemi Máme bázové body 233 oproti německým obligacím. Jenom několik z nás v této místnosti ví, co to konkrétně znamená. A ostatní se snaží to ignorovat. Pokud chcete, tak se můžete chovat jak pštrosy, můžete dávat hlavy do písku. Ale za čas uvidíte, že trhy nebudou ignorovat vás. Děkuji. Takže poslední řečník k tomuto tématu, kterého vyslechneme, prosím, v tichu, je pan Helmer. Máte tři minuty. Pane předsedo, za posledních 200 let došlo alespoň k půl tuctu pokusů vytvořit jednotnou e, měnu či mechanismy fixní směného kurzu. E, všechny stroskotaly a stejně tak je tomu s eurem, e, protože to, co skeptici předvídají, už dlouho se začíná naplňovat. Itálie je napadrť a španělská zkušenost je jako bík v koridě který začne silně, ale nakonec krvácí v písku. A Řecko e, a nepokoje tam vyplývají z nezaměstnanosti a z e, závazkům vůči euro. A v Německu to vypadá s cenými papíry také hrozně, víc jak 200 e, bodů a my ve Velké Británii můžeme děkovat nebosům, že jsme si uchovali svou vlastní měnu a že nejsme eh, součástí eh, eurozóny, která se posouvá směrem dolů. Eh, veselé a hezké narozeniny euru. Děkuji za vaše přání a za vaši stručnost a teď přejdeme k hlasování.